la Presidente. Allora, i lavori della sessione riprendono. Tak, můžeme opět začít s prací. Program počítá se zprávou paní Barbara Weiler eh, a sice jde o návrh směrnice Evropského parlamentu o platbách obchodních transakcích a, a začneme a dáme slovo hned paní Weiler, co by zpravodajce, tak aby nás uvedla do práce. Děkuji paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, pane komisaři a vážené předsednictví. Nejprve bych ráda poděkovala týmu stínových zpravodajů, právnímu výboru, výboru ITRA, dále spolupracovníkům a všech těm, kteří se podíleli na tomto, myslím si, vynikajícím výsledku. Bez konstruktivní a férové spolupráce s komisí a s belgickým předsednictvím by zcela jistě nebylo možné takovýto výsledek docílit. Jak si jistě dovedete představit, mm, tak jsem jako zpravodajka s výsledkem velice spokojena. Jednak mm, jsme docílili značného navýšení mm, ve srovnání se starou směrnicí a na druhé straně jsme otevřeli nové cesty k lepší platební morálce cílem, eh, cíl byl dosažen, nebo bych spíše řekla, výhybky byly eh, položeny a likvidita malých a středních podniků aby byla vylepšena a abychom zajistili investice do nových výrobků, nových pracovních příležitostí a postupů. Proč bylo nezbytné tuto směrnici vylepšit? E, zákon z roku 2000 byl nezávazný a málo účinný. A v posledních letech platební e, morálka v téměř všech členských státech se zhoršovala. A u, sice už před e, Eh, vypuknutím finanční a eh, ekonomické krize. Eh, reforma byla také žádoucí ze strany malých podniků, které vyjádřili své přání v rámci zákonu o malých podnicích, tak aby platební morálka v Evropě byla značně navýšena. Teď k výsledkům. Jednak eh, jsme se pustili na novou cestu. Jsou tady striktnější pravidla. V zásadě platí hluta 30 dní s několika málo výjimkami a ty musí být zdůvodněny. Máme tady vyšší eh, úroky z prodlení a sice ve výši 8%. Eh, dále náklady spojené s vymáháním jsme stanovili a sice na jednotnou částku zcela nebyrokraticky ve výši 40 eur. A dále jsme dosáhli toho, že malé podniky mohou jednodušeji prosadit svá práva než tomu bylo dosud. Druhá stránka nové cesty jsou však pozitivní podbídky, podněty a nové e, nástroje. Například e, jmenování e, zadavatele s dobrou, s dobrou platovní morálku, posílená informace, uvědomění si malých podniků o svých, svých práv, dále možnosti mediační nebo smírčí mechanismy. Tento zákon má také vést k lepší regulaci a bude pro, platit také pro instituce Evropské unie. Na to jsme obzvláště hrdí, protože jistě, mm, eh, jistě tušíte, že ne všichni tímto byli nadšení. Pochopitelně eh, se objevily některé konflikty, některé z nich bych ráda jmenovala. Za prvé v parlamentu. Na začátku Zcela jistě existovaly velké rozdíly, velká různorodost názorů, už jenom 100 pozměňovacích návrhů nám ukázalo, jak e, se to muselo probojovat. Komise e, jistě nebyla vždycky spokojená s našimi přístupy e, i o rozšíření principu from business to business, ale myslím si, že celkově jsme docílili dobrého výsledku. Problematická byla rada. Myslím si, že je politováníhodné, že Rada Eh, svůj cíl, tedy na pomoci malým podnikům, eh, tomuto cíli nevždy dostála. A toho lituji zvláště mm, mm, kvůli mm, relativně bohatých a dobře strukturovaným zemím, jako je Německo a Rakousko. Ke svazům mohu pouze říci, že byli konstruktivní, i když jsme pochopitelně nevždycky akceptovali jejich názory a nevždycky jsme je podpořili. Co by rezime? Následující kroky po zítřejším hlasování očekáváme, že eh, Rada ještě se provede poslední pozitivní hlasování a pak členské státy budou moci tento zákon implementovat. Nečekáme, že to bude trvat dva roky, než dojde k implementaci, ale že členské státy už v lednu příštího roku započnou s národní implementací. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Tajany jménem komise. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že tato debata uzavírá období, důležité období práce. Komise, parlament i eh, rada se rozhodli společně předložit konkrétní odpověď pro malé a středně velké podniky tím, že eh, uplatní jednu část Small Business Actu a doufejme, že zítra pak eh, schválí směrnici, která pomůže mnoha eh, podnikům si konečně vydechnout úlevou. Příliš dlouho se kumulovaly nesplacené faktury. V posledním roce jsme měli nárůst o 8%, nyní 300 miliard eur Um, v prodlení, což způsobuje samozřejmě velké potíže malým a středně velkým podnikům, které musí přihlásit bankrot, protože eh, nemohou přežít a protože eh, zákazníci nedodržují své platební povinnosti. Zákazníky jsou mnohdy jak velké podniky, tak i veřejné instituce. Já se domnívám, že komunitární instituce nyní eh, dávají pozitivní odpověď evropskému hospodářství. Chceme-li zaznamenávat růst, pak Přibližně 180 miliard eur um, se opět dostanou do oběhu díky této schválené směrnici, což také znamená, že bude možno podporovat iniciativy inovací um, ku prospěchu malým a středně velkým podnikům. Jak víte, přístup k úvěrům je vlastně um, jádrem konkurenceschopnosti a inovační schopnosti našich podniků. A domnívám se, že pokud se dnes postavíme na stranu této směrnice, navržené komisí, pak to také znamená, že umíme reagovat pozitivně a že nalézáme nyní odpověď pro miliony malým, malých a středně velkých podniků a nabízíme příležitost milionům pracovníků, kteří v těchto malých a středních podnicích pracují a kteří tvoří páteř našeho evropského hospodářství. Chci poděkovat belgickému předsednictví, které výrazně přispělo k těmto důležitým pracem a také děkuji všem poslancům, kteří eh, vypracovali tuto směrnici. Rovněž chci poděkovat paní Weiler, eh, panu Diangelis a dalším eh, stínovým zpravodajům, kteří napomohli pozitivnímu řešení. Děkuji a díky harmonizaci platebních lhůt pro veřejné instituce, které musí fakturu uhradit do 30 dnů, Eh, poskytneme eh, podnikům eh, novou hotovost a díky tomu bude také možné sankcionovat veřejné instituce a zlepšit mechanismy vymáhání nedoplatků. Tyto platby musí také být zahrnuty do rozpočtu, proto eh, není obtížné platit včas a nutno také zdůraznit, že eh, krátké platební lhůty také sebou přinášejí úspory pro veřejný sektor. sektor. Další úspěch směrnice spočívá v tom, že podniky Musí též faktury uhrazovat do 60 dnů, to může být upraveno i jinak, ale věřitele to nesmí znevýhodňovat. Ano, členské státy budou moci přijímat ještě pozitivnější úpravy ku prospěchu věřitele. Eh, tento návrh zákona nezakazuje nebo neznemožňuje členským zemím, aby přijímali ještě kratší platební lhůty nebo tvrdší sankce. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, tato eh, nová směrnice ukazuje, že Evropská unie má skutečně vůli dát důležitý impuls evropským podnikům, zejména malým a středně velkým tak, aby eh, se vyrovnali s hospodářskou krizí, kterou i komise chce překonat řadou opatření. Právě jsme předložili sdělení o inovaci a příští týden také eh, předložíme sdělení o nové průmyslové politice. Inovační politika a průmyslová politika nemůže být prováděna bez přístupu k úvěrům. A parlament zítra společně s Radou a Evropskou komisí eh, dá konkrétní odpověď na eh, tuto problematiku. Děkuji vám. Grazie, signor Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní dám slovo panu De Angelis, který pohovoří jménem výboru ITRE. Na minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Byla odvedena skvělá práce, díky paní Weiler. Tato legislativa napomáhá k tomu, aby Evropa ukončila systém, který bohužel položil na kolena celou řadu malých a středních podniků. Musíme chránit tyto malé a střední podniky, protože ty jsou nejzranitelnější a jsou skutečně vystaveny neblahým dopadům ekonomické krize. Praxe pozdních pladeb přivedla celou řadu podniků do bankrotu. Má to také negativní dopad pro míru zaměstnanosti v Evropě. Z tohoto důvodu jsou tato opatření velice významná. Stanovuje platební režim maximálně 60 dnů. Jsou zde také úrokové platby s prodlení ve výši 8% a nespravedlivé kontrakty budou doslova protizákonní nebudou tady žádné výjimky, čili účelem je, abychom ochránili malé a střední podniky, protože ty přinášejí nejvyšší počet pracovních míst. Členské státy musí dělat vše pro to, aby tato směrnice byla co možná nejdříve uplatněna, aby prokázala, že Evropa existuje a odvádí smysluplnou práci. Děkuji, říká paní předsedkyně, a nyní má slovo pan Baldassare na jednu minutu, hovoří jménem výboru Jury. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, paní zpravodajko, vážení kolegové, jsem nesmírně potěšen. Já jsem skutečně hrdý na to, že jsem mohl jménem našeho výboru přispět k přijetí právního aktu, který bude celá klíčovým nástrojem, který podpoří především malé a střední podniky. Stanovíme dobu splatnosti a zároveň i sankce, pokud eh, bude docházet k opožděným platbám. Bude to velká pomoc malým podnikům, ať už pro soukromé podniky, bude to také dobré pro veřejný sektor. Pokud by všichni platili včas, tak by evropská ekonomika měla injekci ve výši 300 miliard euro. Nemůžeme mít skutečný společný trh, nemůžeme mít sjednocenou Evropu, pokud nebudou platby probíhat tak, jak mají. Musíme zajistit, aby podniky jednaly čestně, poctivě a včas spláceli. Tím zajistíme zdravější malé střední podniky, což bude velkým úspěchem, o který se musí Evropský parlament zasadit. Je tady silné lobování musíme zajistit, aby evropský systém byl skutečně produktivní. Děkuji mnohokrát. A nyní zahájíme rozpravu. Začneme s řečníky z jednotlivé politické skupiny. Ráda bych vás požádala, abyste respektovali svoji řečnickou dobu, protože máme celou řadu bodů na pořadu jednání dnes večer a měli bychom skončit do půlnoci. Takže první eh, má slovo skupina EPP a Slovo má pan Hanzlik na dvě minuty. Vážené dámy a pánové, mám radost, že dnes můžeme shrnout ehm, naši diskusi, kterou jsme už vedli dlouhou dobu. Ehm, všichni ti, kteří pracovali na této směrnici, vědí, že práce nebyla jednoduchá, přestože každá strana eh, si byla vědoma závažnosti celého problému. Myslím si, že řešení, která, o kterých budeme zítra hlasovat, jsou dobrou zprávou pro podniky, zvláště pro malé a střední podniky, banky, které pak um, budou mít možnost um, rychleji vymáhat své pohledávky. Měřítko uh, problému, uh, tedy spožděných pladeb, není stejné ve všech členských státech. Nesmíme zapomínat na to, že podniky um, fungují na společném evropském trhu a často provádějí svou činnost v nejrůznějších členských státech podnik by měl mít eh, záruku, že své eh, pohledávky dostane eh, dle lhůty, nezávisle na tom, jestli je to Polsko, Francie, Německo či Malta. Dámy a pánové, dnes jsem byl dotázán jedním z novinářů, mm, mm, mm, co dělá tuto směrnici tak silnou, co jsou hlavní nástroje, které mají změnit způsob chování na trhu. Myslím si, že to, co z této směrnice dělá směrnici silnou, je mm, o něch ona 60 denní lhůta eh, ze strany veřejných eh, míst. Důležité přitom je, že informace o těchto nástrojích mm, by měla se dostat k podnikům a podnikatelům samým. Oni by měli vědět, že mají nárok na kompenzaci ehm, eh, při případě vymáhání a že tyto lhůty byly zkráceny a jsou tady také smluvní klauzule, které vylučují odškodnění, nebylo řečeno neodvodněné a dlouhé dlouhé platební cíle, že tyto praktiky jsou nekalé. Jenom potom podniky budou moci využít ustanovení této směrnice a budou moci eh, požadovat uplatnění svých práv opožděné platby se musí, musí zůstat výjimkou a ne pravidlem. Podle mě je tato směrnice silným signálem ze strany evropských institucí, že to právě takto musí fungovat. Děkuji vám všem za spolupráci a i děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji a nyní za skupinu sociálních demokratů má slovo paní Verňo, minuta 30. Madame la présidente. Paní předsedkyně, vážení kolegové, na úvod bych chtěla poblahopřát naší zpravodajce paní Veller k její práci a ke kompromisu, který našla spolu s radou. Původní návrh ze strany komise představoval velkou výzvu. Chtěla bych se vrátit ke čtyřem důležitým bodům, které jsou v této směrnici. Na úvod bych chtěla říci, že budeme stejně nakládat se soukromým i veřejným sektorem. Komise chce mnohem přísnější sankce pro veřejný sektor, nicméně to je logika, kterou nebudeme prosazovat. Musíme se podívat na Eh, situaci ve veřejných službách v členských státech a musíme zajistit eh, dobrou konkurenci mezi veřejným i soukromým sektorem. Navrhujeme eh, místo 60 dnů 30 dnů splatnosti a Pochopitelně, pokud by tato splatná doba byla delší, bylo by to nepřijatelné. Je důležité, abychom zakázali položku, která by znemožňovala funkci velkých podniků i malých středních podniků. Tyto podniky jsou často obětí pozdních pladeb. Chceme zavést 8% úrokovou platbu z prodlení. Do této chvíle k těmto platbám eh, často nedochází. Doufám, že tento text bude Velkým pokrokem pro ozdravení evropských podniků zajistí důležitý pokrok pro vnitřní trh, který bude nejen výkonnější, ale také spravedlivější. Děkuji za pozornost. Grazie per... Děkuji a nyní za skupinu ALDE má slovo pan Kreutzmann, minuta 30. Paní předsedkyně, pane komisaři Tajany, dámy a pánové, Evropský parlament zítra bude hlasovat o směrnici o boji proti spožděným eh, platbám a to bude historické. Tato směrnici lze vysvětlit třemi větami cestami. Za prvé, veřejné instituce musí uhradit faktury nejpozději do 30 dnů, pokud nebylo schváleno e, nic kratšího a pokud nebyla přijata výjimka 60 dnů. Za druhé, podniky při e, dohodování platebních cílů mají smluvní e, svobodu do 60 dnů. Za třetí, již uvedené, eh, pokud jsou lhuty překročeny, tak bez eh, předchozí upomínky lze vymáhat eh, respektive lze uplatňovat částku či poplatek za vymáhání. Touto směrnicí bude významně pomoženo malým a středně velkým podnikům, bude eh, tak zlepšena jejich likvidita a nebudou muset se ucházet tolik o úvěry u bank pokud eh, jde o možnost jednotlivých členských států přijmout i kratší lhůty, tak toto vítáme, protože si nedovedeme představit, že by směrnice o spožděných eh, platbách eh, přispěla ke zhoršení platební morálky. Podniky, které obchodují v rámci Evropy, vědí, že v budoucnu nejpozději do 60 dnů budou jejich pohledávky uhrazeny. To je obrovský velký pokrok eh, ve směru k završení evropského jednotného trhu. Můžeme být velice spokojeni, protože tato směrnice pomůže malým a středně velkým podnikům a evropskému jednotnému trhu. Děkuji. Grazie per i... Děkuji. A teď za ECR pan Harber má dvě minuty. Paní předsedající, Ehm, také jsem byl předsedou ehm, ehm, výboru vnitřní trh. Chtěl bych poděkovat paní Weiler, eh, zvláště jako zpravodajce, ale také řadě kolegů z výboru, kteří jsou dnes přítomni, protože si myslím, že je to velký příklad týmové práce a eh, chtěl bych začlenit sem také radu a komisi, protože hm, se hodně mluví v současné době o chytrých regulacích, ale myslím si, eh, že je to klasickým příkladem chytré regulace právě toto. Na začátku to jde to k srdci, k jádru problému, před kterými řada řada malých a středních podniků stojí v ekonomice, v které v současné době jejich platební podmínky jsou velmi obtížné. Musíme trvat na tom, aby členské státy implementovaly tyto návrhy co nejdříve. Za druhé, Komise právem eh, analyzovala problém a také úspěchy předešlé směrnice a chtěl bych na tomto místě, dámy a pánové, poznamenat, že toto byla první eh, směrnice, eh, kde dohoda koordinátorů výboru přizvat komisi a předložit celou analýzu dopadů tohoto návrhu. Toto bylo plně provedeno a byl to velice obsáhlá analýza dopadů, která jasně identifikovala oblasti, které musí být pozměněny. A navíc si myslím, že let. Vytrvalost teď mm, ze strany veřejných úřadů především, tato mm, musí mm, být v souladu se standardy, které jsou aplikovány i v soukromém sektoru. A ti to nemohou zneužívat své pozice tím, toto je tedy hlavní výsledek. A zvlášť bych chtěl poděkovat předsednictví, vidím, že jsou tady dnes zastoupeno, je tady zastoupeno předsednictví, protože oni trvali na některých požadavcích, některé členské státy se snažili eh, eh, vymotat, dostat z tohoto požadavku 60 dní. A eh, předsednictví vidělo, že by nemělo smysl mít v to směrnici, kdybychom toto dovolili, protože by se zkreslil význam, kdyby veřejné úřady z toho byly vyvázány. A tak si myslím, kolegové, že to je dobrý příklad chytré regulace. A na závěr bych chtěl ještě udělat dvě poznámky. Za prvé, musíme toto řádně implementovat a také důsledně, a to ve všech členských státech. A za druhé, výsledkem musí být změna kultury řekli jsme, že e, není možné už e, dále e, akceptovat, aby velcí klienti vykořišťovali malé podniky tím, že budou spožděně platit a já si myslím, že právě tato směrnice dosáhne dobrého výsledku. Děkuji. A nyní má slovo pan Rossi na minutu a půl, prosím. Vážení kolegové, paní předsedkyně, Chtěl bych poděkovat panu komisaři Tajanimu za jeho slova, která plně podporuji. Špatné chování ze strany podniků, dokonce i orgánů veřejné moci může vést k bankrotu podniků, které by jinak byly zdravé. Má to špatný dopad na jednotlivé podniky a pochopitelně to má i špatný sociální dopad. Velice často v první řadě to způsobují veřejné orgány, které tím potom i navyšují výdaje. V dobách krize, která nyní ještě panuje v Evropě, dochází k tomu, že malé a střední podniky bankrotují, protože nemají dostatek likvidity. Takovéto chování musí být exemplárním eh, způsobem potrestáno. A To je věc, o které stále ještě jednáme. Je důležité, aby se dohodli, nebo aby bylo dohodnuto, jakým sankcím musí podléhat eh, soukromé společnosti, ale také jakým sankcím musí podléhat eh, orgány veřejné moci. Pokud se jedná například o dopravu, o energetiku a máme veřejné společnosti musíme postupovat velice tvrdě. Je důležité, aby především malé podniky získaly výhodu. Děkuji a nyní má slovo pan Šeget. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci. Když se dívám na maďarskou ekonomiku, na problém našeho státního dluhu, tak velice vítám tuto legislativu, protože hovoříme o vyšší kázni, o vynutitelnosti v případě spožděných pladeb a to by mělo zásadním způsobem zlepšit situaci našich podniků. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, díky nim se, myslím, vyjasnil původní návrh, upřesňuje jej a zároveň některé pozměňovací návrhy jsou možná naopak k neprospěchu věci oproti původnímu návrhu. Když se bavíme o orgánech veřejné moci, tak máme možnost, aby neuplatňovali pravidlo 30 dnů splatnosti. Máme zde jiné pravidlo, jiné období splatnosti v případě jejich pladeb a podniky, soukromé podniky, veřejné podniky a veřejné orgány. Máme tady jednotlivé kategorie, ale co chceme udělat? Chceme celkově zlepšit eh, prostředí, aby bychom ozdravili ekonomiku, čili měli bychom uplatňovat stejná pravidla. Například, co velké nadnárodní společnosti, které jsou přítomny na trhu, mají také velké výhody a tyto velké korporace často nutí národní partnery, aby přijali smlouvy, kde jsou stanoveny mnohem delší splatební, platební lhouty, například 90 dnů. Sankce, které jsou zde uvedeny v takovýchto smlouvách, jsou často pouze na papíře a tyto malé podniky se ani nesnaží oponovat proti těmto smlouvám, protože to pro ně vysoce rizikové. Musíme tedy zavést legislativu, která je naprosto jasná, která jasně stanoví sankce v případě pozdních pladeb a pokud nebudeme mít také patřičné účty a platby, musíme uplatnit patřičné tresty. Děkuji. A nyní Mám na seznamu pana Švába na dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, Kolegyně, kolegové, je běžné v Evropském parlamentu napřed poděkovat kolegům, ale i u této směrnice, myslím, je v skutku přiměřené začít těmito slovy e, díků. E, za prvé chci poděkovat panu komisaři Tajánimu, který skutečně výjimečným způsobem na neuvěřitelně otevřeně oprávněná přání a žádosti parlamentu zahrnul do práce komise, což samozřejmě bylo velmi eh, příznivé pro spolupráci mezi radou, parlamentem a komise a připojuji se k slovům, které zde již eh, zazněla. To je takzvaná smart regulation, inteligentní regulace. Ale já doufám, že i my, eh, parlament, jsme mohli přispět k tomu, aby tato směrnice vyústila v tento zdárný konec. My jsme sledovali společnou strategii, to jest výbor výbor eh, právní a výbor pro vnitřní trh a paní kolegyni Weiler jako zpravodajce chci poděkovat a také eh, složit úctu nebo poklonu eh, za to, že v konečném důsledku coby zpravodajka velice seriózně a důrazně hájila názor většiny. E, jinak e, by tento e, úspěch nebyl býval možný. Závěrem bych chtěl poukázat na jeden bod. Máme zde, zatím jsme se nedotkli jedné otázky a sice ona částka 40 eur náklad za vymáhání. Já se domnívám, že když spotřebitelé vezmou na vědomí toto opatření, tak tak budeme muset leco vysvětlovat, protože těch 40 eur v případě zcela normální dodávky je skutečně velmi vysoká sankce a já se domnívám, že členské státy a také komise budou muset ještě výrazně ovlivňovat veřejné mínění tak, aby vysvětlili eh, veřejnosti, proč je tato věc ve veřejném zájmu eh, nutná. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly, minuta 30. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za skvělé poznámky. Je to vynikající legislativa a především bych chtěl poděkovat své kolegyni Barbře, jakým způsobem zpracovala toto téma. Je to skvělá zpráva, je to dobrá legislativa. Vytvoří lepší finanční tok. Bude to dobré pro podniky, především malé střední podniky, ale pro celou společnost pomůže nám řešit velké problémy, bude také poskytovat pracovní místa. Tyto věci musí být jasně řečeny také v členských státech. Musí být jasně řečeno, že pozdní platby nebudou tolerovány. Bude tady větší likvidita, podniky budou placeny včas a také se tím budou vytvářet nová pracovní místa. Vím, že z několika soudních případů, především ve stavebním průmyslu, eh, došlo k vytvoření velkých dluhů a vedlo to k bankrotu, vedlo to k propouštění pracovníků ve stavebnictví. Také myšlenka pozitivních seznamů je dobrá, protože musíme dobré podniky také odměňovat. Musíme také zajistit, aby zde nepůsobily velké nadárodní společnosti, protože ty mají dominantní pozici a musíme lépe ochránit celý potravinový řetězec. Grazie. La parola all'onorevole Kotusnik per un minuto e trenta. Paní předsedající, eh, pane komisaře Tajány, já si myslím, že na úvod je potřeba poděkovat především paní zpravodajce kolegyni Weiler,

kteří je dosáhli kompromisu během prvního čtení. Chtěla bych eh, poděkovat naší polské kolegyni z EPP. Předtím, než jsem vstoupila do Evropského parlamentu, byla jsem v podnikání a vím, že pozdní platba je největší překážkou pro malé a střední podniky. Často to vede k bankrotům, znamená to velkou nejistotu a vůbec to podkopává podnikání. Je to ohromná, ohromný úspěch, že jsme usilujeme o snížení eh, splatnosti 60 dnů. Chceme snížit maximálně byrokratický postup v tomto ohledu, ale musíme si uvědomit, že malé a střední podniky nemají jasný právní rámec. Ani neví, že někdy mohou poukázat a požadovat po velkých podnicích, aby včas zaplatili. Musíme respektovat eh, svobodu, smluvní svobodu, což je důležité, ale zároveň musíme vytvořit nezbytné nástroje pro malé podniky, aby nebyly rukojmí velkých podniků nebo veřejné zprávy. Protože tráví spoustu času tím, že honí své pohledávky, naopak nyní musí použít eh, svého práva kompenzací a sankcí musíme udělat vše, abychom odstrašili od této špatné eh, praktiky. A jak říkal kolega Michael Harbour, musíme vytvořit kulturu, aby lidé platili včas, což zlepší fungování vnitřního trhu a bude to přínosné pro všechny zainteresované strany. Poukázali jsme na to, že Evropský parlament může přijat konkrétní opatření, může zajistit skutečnou změnu, vytvořit pracovní místa a pomoci malým a středním podnikům. Paní předsedkyně, jedna věc, která je nesmírně důležitá, je, aby Rada a členské státy převzaly svoji odpovědnost, aby zajistili, aby tato pravidla byla patřičně uplatňována v jednotlivých členských státech. Děkuji. Grazie. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Rapty, minuta 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych úvodem poblahopřála paní Barbar- Barbaře Weiler. Skutečně výrazně pomohla malým a středně velkým podnikům po celé Evropě. V podstatě pomohla celé Evropě. Je to zejména důležité pro evropské hospodářství, protože eh, je velmi důležité, že právě nyní pomáháme malým a středně velkým podnikům. Spožděné platby, jak dobře víme, v mnoha případech eh, eh, tlačí podniky až na okraj propasti a způsobují nezaměstnost. Bylo to obtížné, ale samozřejmě pracovali jsme s otvořenou myslí a snažili jsme se dobrat se rámce dohody, která sice byla tvrdě vyjednána, ale férově. Já osobně, co by řekyně, mám samozřejmě mimořádný zájem na této otázce. Skutečnost, že Řecko Eh, přistoupilo k platebním eh, lhůtám, které mm, se jeví být velmi přísné, ukazují, eh, jak velice chceme, aby naše ekonomika se opět zotavila. 30-denní limit znamená, že se také musí změnit určité správní administrativní postupy. Výjimka 60 dnů v oblasti jako zdravotnictví ukazuje, že jsme ochotní pomoci těm sektorům, odvětvím nebo podnikům, kde eh, ty platby jim padnou eh, eh, zatěžko. Zajisté to pomůže podnikatelům, ale i pracujícím v Řecku a v celé Evropě. My musíme malým a středně velkým podnikům poskytnout příležitost pracovat s vícero pobítkami, tak abychom měli úspěch v evropském hospodářství. Děkuji a nyní pan Vojčechovský jedna minuta problem terminowych płatności w transakcjach. Problem plateb v obchodních transakcích se stahuje také na zemědělce a to je problém velký. Jedná se o e, situaci e, zemědělců a platební cíle jsou zde velmi dlouhé a Toto je jedna z příčin, proč eh, ekonomická situace mnohých eh, zemědělských podniků eh, je, se zhoršuje. Zemědělci nedostávají včas své platby. Evropský parlament ve zprávě pana Bového nedávno Eh, vysloveně mluví o zemědělcích a říká, že nejvyšší cíl by platebně neměl být delší než 30 dní. Eh, tedy eh, měli bychom se zaměřit na to, aby tento termín byl skutečně dodržen, tedy a sice v praxi, každodenní praxi všech členských států, protože zemědělci by měli být ochráněni před nekalými obchodními praktikami ze strany velkých koncernů. Děkuji. Grazie, non credo che sia presente l'onorevole Juven. Děkuji mnohokrát, nevidím pana Juvena. Postoupíme k dalšímu řečníkovi, pan Pirilo, minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, paní zpravodajko. Směrnice, kde chceme bojovat proti pozdním splatbám, je významným legislativním krokem Evropského parlamentu. Je to odpověď na oprávněné stížnosti malých a středních podniků, které už léta trpí tím, že jejich platby nejsou včas spláceny. V některých případech to vede k tomu, že podniky bankrotují a jedná se o společnosti, které by jinak byly naprosto v pořádku, pokud eh, by obdrželi platby, na které mají nárok. Nyní díky radě chceme ustavit lhuty, které budou jasně stanoveny. Tyto lhuty budou stanoveny pro soukromý sektor, také ze strany veřejné zprávy. A tento návrh směrnice zcela jistě zlepší hotovostní tok evropských eh, společností. Vytváří právní rámec, aby podniky mohly uplatňovat svá práva, aby tato práva byla náležitě respektována. Z tohoto důvodu problémy s opožděnými platbami budou vyřešeny a bude to jasný signál Evropského parlamentu, že v dobách krize

má být posílena eh, potřebnými nástroji tak, aby eh, došlo k zamezení spožděných eh, pladeb v obchodním kontaktu. Samozřejmě, že je zjevné, jaké ekonomické a politické dopady to bude mít na evropském trhu i na mezinárodním. Ekonomická recese samozřejmě situaci ještě zhoršila a konkurenceschopnost se zhoršila a tudíž i přežití malých a středně velkých podniků bylo bylo ohroženo, což je důležitá část evropského trhu. Vytvářejí blahobyt a vytvářejí zaměstnanost. Toto ekonomické rozhodnutí komise bylo správné. Mario Monti to již také uvedl ve svých zprávách, když pravil, že je nutno zasáhnout tak, aby e, i podnikové klima bylo přizpůsobeno potřebám malých a středně velkých eh, podniků. Pokud jde o podmínky pro eh, veřejné instituce, respektive eh, roky z prodlení ve výši 8%, tak to mě poněkud udivuje. V některých regionech Itálie a členských státech bude obtížné tato nová pravidla dodržovat. Doufám, že toto nové směřování bude také příležitostí ke změně. Nyní je nutno, aby provádění směrnice bylo eh, eh, pod kontrolou, aby do toho byly zapojeny místní regionální eh, celky, tak aby vše bylo implementováno homogénně. Děkuji vám a nyní má slovo pan Bastos dvě minuty předsedo, ehm, paní předsedkyně, pane komisaři, chci ještě jednou poděkovat zpravodajce za odvedenou práci a také chci poděkovat všem, kteří s ní spolupracovali na této zprávě, díky čemuž jsme se shodli v prvním čtení. Návrh směrnice představuje změnu směrnice, která již platí 10 let a tím chceme vyřešit obecný problém spožděných eh, plateb. V některých členských státech jsou tato spoždění velmi, velmi dlouhá eh, i v případě veřejných institucí a dopady eh, tohoto spoždění na ekonomiku jsou skutečně hluboké. Jak pokud jde o malé a středně velké podniky, tak i jednotný trh. Negativní účinky dopady již nelze tolerovat, zejména ne v době ekonomické eh, krize. Tato potřebná změna směrnice eh, přispěje k tomu, aby ekonomický vzestup skutečně nastartoval a aby eh, mohl být uplatněn a prováděn i Small Business Act. Tento návrh zlepší likviditu podniků, budou mít efektivní nástroj k dispozici, aby mohli uhájit svá práva vůči neplatičům veřejné instituce budou také zapojeny do tohoto závazku a veřejný sektor musí jít příkladem, musí e, hradit své e, faktury e, do jednoho měsíce. A pak musí i členské státy převzít svou úlohu a postarat se o to, aby směrnice byla co nejrychleji implementována. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Esa, na dvě minuty, prosím. Paní předsedkyně, pane komisaři, naše podniky skutečně trpí kvůli pozdním platbám, především v tomto období ekonomických problémů. Tato legislativa bude významná pro malé a střední podniky, protože mohou být obětí této ekonomické krize. Dohodli jsme se na době splatnosti činíme rozdíl mezi orgány veřejné moci a mezi soukromými podniky. Máme tady období 30 dnů. Já si myslím, že v případě mezipodnikového vztahu můžeme mít eh, prodloužení na 60 dní, pokud s tím obě strany, smluvní strany, budou souhlas, souhlasit. Toto prodloužení do bezplatnosti je důležité a je například eh, patrné, že ve veřejném sektoru je to velký problém v celé Evropské unii. Například eh, v Řecku průměrná doba splatnosti eh, byla prodloužena na 165 dní. Došlo ovšem ke zlepšení, naopak eh, ve Španělsku je to 150 dnů, v Itálii 128 dnů a podniky musí prodat své pohledávky, aby zajistili hotovostní tok eh, pro svoji činnost. Podniky mají právo získat své pohledávky, aniž by se museli obrátit na nějakého prostředníka a tím se navyšovat své náklady. Úroková sadba ve výši 8% je v pořádku, ale možná je to příliš vysoká částka v případě malých faktur, které mohou být opakované. Myslím, že se musíme podívat na výši nákladů z vymáhání, aby to byly skutečné náklady spojené s danými transakcemi. Je to velice důležité pro malé střední podniky. Děkuji. A nyní zahajuji postup Catch the Eye. Mám zde osm kolegů, kteří by rádi pohovořili. Pokud všichni budou hovořit minutu, tak budu mít možnost dát slovo všem. Nyní má slovo Pan Basescu, paní Basescu. Din kontextul unei economii instabile, plățile întârziate. Paní předsedající, v nestabilní ekonomice mají spožděné platby negativní dopady na malé a střední podniky. V tomto smyslu je předložena směrnice eh, ambiciozním cílem ve prospěch dodavatelů. Tato směrnice by proto měla podnikům umožnit dostat se rychleji k svým penězům. Myslím si, že je důležité, aby všichni účastníci, eh, aby s nimi bylo rovně, rovně zacházeno a aby všechna pravidla byla správně aplikována. Eh, v posledních třech letech eh, v Rumunsku to bylo více jak 30 tisíc malých a středních podniků, které zmizely právě kvůli opožděným platbám. Přestali tedy na trhu fungovat. Um, tento návrh směrnice bych tedy chtěla podpořit, protože je to nový model pro obchodní vztahy. Děkuji. A teď paní Rojtová má minutu.

Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, vítám zprávu, kterou předložila paní Weiler. Snažila se zajistit, aby nebyly žádné kličky, aby nikdo nemohl uniknout této legislativě, ale tento krok je nezbytný, ale bohužel si myslím, že není dostačující. Máme některé podniky, Některé podniky mají větší možnosti než menší podniky a tyto velké podniky často vyvíjejí nepříznivý tlak na menší podniky. Čili je to dobrý krok, dobrým směrem, ale není dostačující. Doufám, že i v budoucnosti budeme monitorovat situaci. Když hovoříme především o malých a středních podniky, podnicích, musíme také pamatovat na farmáře a tyto subjekty jsou velice často znevýhodněny obzvláště v potravinovém řetězci, jsou vystaveny tlaku velkých eh, podniků, eh, supermarketů, čili musíme udělat vše pro to, abychom náležitě monitorovali situaci v budoucnosti. Grazie, la parola. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Alves, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Pane komisaři, v mnoha členských státech dochází k rozdílům, pokud jde o platební morálku mezi podniky a malými a středně velkými podniky na straně jedné a veřejnými institucemi. My, kteří přicházíme z podniku, se nyní um, ocitáme v hospodářské krizi a je obtížné mít dostatek likvidity v hotovosti. E, v mnoha členských státech panuje riziko zbankrotovat a směrnice se věnuje tomuto tématu a Návrh, eh, o němž nyní hovoříme, představuje důležitý krok eh, v dodržování platebních povinností nejenom ze strany veřejných institucí a podniků, ale také na straně veřejného sektoru a eh, je to také důležité pro platební styk mezi podniky. My máme nyní zákon s vyšší přidanou hodnotou se systémem sankcí pro spožděné platby a mm, směrnice doznala také zlepšení, pokud jde o využití eh, či zneužití monopolního postavení. Děkuji vám a nyní má slovo paní Flaš. Pan Plaška, jedna minuta. Děkuji za slovo. Právní prostředí v členských zemích, pokud je o vymáhání úhrad, je různé. Ehm, proto jsou i zvyklosti odlišné v členských zemích. Jedno máme ale asi společné. Spožděné platby představují největší problémy malým a středně velkým podnikům. V mé zemi existují dvě skupiny investorů, kteří mnohdy nedodržují lhůty splatnosti faktur. První skupinu představují orgány veřejné zprávy na různém stupni od obcí, města, územně správní celky až po stát a za druhé pak velcí státní dodavatelé, kteří malé subdodavatele, zejména v oblasti stavebnictví, uvádějí do neřešitelných situací. Malé firmy proti, totiž obvykle nedisponují takovými finančními rezervami, aby mohly platit své zaměstnance i několik měsíců, aniž by od odběratele obdrželi úhradu za vykonanou práci. Proto doufejme společně, že nová směrnice přinese očekávaná zlepšení a že účelové zadržování eh, finančních prostředků bude v Evropské unii zanedlouho minulostí. Děkuji za pozornost. Děkuji. vážený pane komisaři Tajani, Italské a evropské malé střední podniky velice trpí eh, důsledky krize a eh, mají velmi těžkou situaci, když se jedná o vysoké dlužné částky, protože pro ně je pak nejtěžší najít nějaký způsob ručení. Tyto podniky potřebují hotovost, protože, jak jsme již slyšeli, nemají peníze, které by mohly investovat. Jsou také první, kteří se dostávají do potíží na trhu, protože nemohou využít možnosti diverzifikace. A je důležité, abychom zítra hlasovali pozitivně o návrhu směrnice pro boj proti opoženým platbám. Veřejné orgány musí pracovat ve smyslu občanů. A v tomto případě také zájmu ekonomických, eh, ekonomických zájmů občanů. Tyto mechanismy musí být koncipovány tak, aby se, aby, tyto, aby lidé pracovali pro eh, podniky díky parlamentu. Zítra bude možné, aby bude možné ochránit podniky před soukromými a i veřejnými orgány, které často využívají těchto spožených pladeb. A na závěr bych ještě chtěl poděkovat zpravodajce a také panu komisaři Tánimu. Děkuji. La parola all'onorevole Flašikova Benova. Děkuji a nyní má slovo paní Flašiková Beňová. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Všichni, kdo někdy podnikali nebo obchodovali, vědí, jaké problémy mohou způsobit spožděné eh, platby. Oceňuji přístup paní zpravodajkyně, souhlasím eh, s jejím hodnocením návrhu komise i její pozměňovací návrhy. Na druhé straně by možná věci prospělo, kdyby se připravilo více opatření, které by pozitivně motivovaly spolupráci obchodního styku a stimulovali je k tomu, aby nedocházelo k opožděným platbám. Například by se v členských zemích Evropské unie mohlo podpořit využívání kodexu včasných pladeb anebo zveřizování takzvané bílé listiny dobrých pláců. Nemůžeme myslet pouze na sankce v případě pozdních pladeb, ale musíme vytvářet také pozitivní kulturu a oceňovat dobré platiče.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 účastníky. Zejména pro malé a středně velké podniky je nepřijatelné čekat několik měsíců na úhrady. Proto mám velkou radost, že dnes jsme stanovili pevné eh, platební lhůty a také eh, sankce. Eh, s touto celoevropskou harmonizací jsme učinili skutečný přínos ke zlepšení celoevropského obchodního styku a to mm, bude ku prospěchu zejména středním a malým podnikům. Nyní jde o to, abychom bojovali proti černé černým ovcím um, eh, odvětví, to jsou ti, kteří již eh, v okamžiku objednání zboží přesně vědí, že nikdy nezaplatí. Děkuji. Děkuji vám a tímto uzavírám tento postup ke HDI a opět uděluji slovo panu komisaři Tajánimu. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že rozprava ukázala, e, byť na základě různých e, odstínů, že Evropský parlament má vůli tuto novou směrnici podpořit. A to je rovněž konkrétní odpověď na adresu malých a středně velkých podniků a milionů občanů, eh, kteří také chtějí být chráněni Eh, pokud jde o eh, jejich pracovní místa a my je chránit musíme. Jako někdejší poslanec Evropského parlamentu eh, chci poděkovat celému parlamentu za úsilí a také paní zpravodajce za to, že se podařilo tak rychle přijmout tuto potřebnou směrnici. samozřejmě děkuji i předsednictví, děkuji všem, kteří se na tom podíleli zaměstnancům výboru, asistentům a spolupracovníkům komise, ale samozřejmě, eh, že se nesmíme holedbat v samolibosti, musíme se postarat o to, aby eh, tyto normy byly velice eh, rychle implementovány členskými státy Mm, jedná se o implementační lhůtu 24 měsíců. Doufáme, že některé země mm, mm, to budou implementovat ještě rychleji a komise se samozřejmě podívá na to, s jakými modalitami byla tato směrnice eh, přenesena na úroveň členských států a jak jsou dodržovány eh, lhuty a sankce. Děkuji Evropskému parlamentu za spolupráci a děkuji za vynikající výsledek, eh, kterého jsme tak rychle dosáhli. Děkuji. Sario, la parola Děkuji eh, panu komisaři a eh, předávám slovo paní zpravodajce Weiler. Milí kolegové, milé kolegyně, ještě jednou na závěr. Myslím si, že všichni budeme moci konstatovat, že až toto téma eh, budeme eh, se mu věnovat v našich volebních okrscích doma, tak samozřejmě nebudeme eh, to dělat evropskými složkami, ale dostane se nám veliké podpory, protože otázka opožděných pladeb, ta u nás doma je nejenom kritizována, ale každý považuje za něco samozřejmého, že se má včas platit. A to nezávisle nezávisle na tom, k jaké straně člověk patří, nebo nezávisle na tom, o jakém odvětví mluvíme. Tedy tady je vládne velký soulad a děkuji také kolegům a kolegyním, kteří dnes večer vyjádřili svůj souhlas s tímto výsledkem. Ráda bych poukázala ještě na tři aspekty jak již jsem řekla na začátku naší diskuze, zítra položíme výhybky, ale eh, budeme muset zcela přesně přeskoumat, jestli úlevy, které docílíme pro nejmenší podniky a které jsme zavedli, jestli budou například platit i pro zemědělské podniky nebo i podniky řemeslné. A jestli budou ale dostačující, tak aby tyto podniky se dostaly ke svým pohledávkách. Budeme muset eh, přesně přeskoumat, mm, eh, jak, fun- jak bude fungovat mm, omezená smluvní volnost. To je novum na evropském vnitřním trhu. Je to něco, co budeme chtít vyzkoušet a co asi všichni více či méně podpoříme. Budeme muset přeskoumat, jestli o něch 8% úroků z prodlení bude stačit a uvidíme, jestli to bude, jak to bude fungovat a chtěla bych požádat komisi, aby přesně dbala na to, aby členské státy se pokusili, nepokoušeli rozřeďovat tuto linii. Ehm, a tuto směrnici. Vidím tady pozitivní ehm, výsledky na horizontu. Už jsem slyšela, že Španělsko, nebo vidím, že Španělsko podle těchto modalit ehm, vypracovalo nový národní zákon a vím to také z některých jiných členských států, že situace je podobná. V každém případě v našem výboru Ehm, uděláme eh, analýzu dopadů po ehm, zavedení směrnice, takže členské státy už budou vědět, ehm, že až bude legislativní období u konce, tak my všichni budeme vědět, kdo v našem smyslu dodržel mm, zlepší platební mm, morálku a kdo ji neimplementoval. Děkuji všem, kteří se zúčastnili tohoto dobrého výsledku, děkuji i belgickému předsednictví. Možná přišlo trošku zkrátka, víme, jak účinně aktivně a konstruktivně vedli veškerá jednání. Je to malá země, ale řekla bych ehm, země s velmi moudrými fungujícími metodami, eh, jak docílit dobrých výsledků v Evropě. Děkuji. Grazie, la discussione è chiusa e la votazione ci... Děkuji mnohokrát, tím Končíme rozpravu k tomuto tématu a budeme o této zprávě hlasovat zítra ve 12.30.